So, good, good evening, dear colleagues. Let us... Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Začněme zasedání našeho výboru, prosím. Takže co se týče pořadu jednání, tak ten jste obdrželi 11. čtvrtý e-mailem a ptám se, zda má někdo výhrady k pořadu jednání. Pokud ne, tak pokud mi dovolíte, schvaluji tady dnešní pořad jednání. Program je schválen. Toto jednání je přenášeno online, internetem je webstreamováno, je to tedy veřejné zasedání, jak už tomu bývá zvykem. A co se tedy týče klíčového tématu dnešního jednání, tak to je výměna názorů s ředitelkou generálního ředitelství Criminal Justice DG Just. Paní komisařka Jourová se nám omluvila, protože se musí účastnit plenárního zasedání. Milé kolegyně, milí kolegové, milé kolegyně, milí kolegové, paní Žůr Schröder nám vždy velmi pomáhala, poskytovala velmi důležité informace i z předcházejících vyšetřovacích výborů a expertních výborů. Byla tedy nám vždy k dispozici. Nicméně dnes večer dochází opět k tomu, co nemůžeme přistoupit. My jsme vyjádřili naše přání, aby se zde dnes objevila příslušná komisařka a informovala nás o tom, důležitém tématu a abychom my si s ním mohli tedy vy, mohli vyměnit naše názory. Bylo nám řešen, řečeno nicméně, že na základě jednacího eh, jedn, pořadu jednání plenárního zasedání v podstatě to není možné. Ale my víme, že paní komisařka v tuto chvíli se neúčastní plenárního zasedání a ani tam dokonce není, protože se tam v tuto chvíli jedná o jiných tématech. Dámy a pánové, ve chvíli, kdy my chceme tady někoho, protože nám záleží na tom, aby nám poskytl určité informace, chceme, aby se tedy účastnil našeho zasedání a vidíme, že tedy dochází k tomu, že evropské instituce neprokazují dostatečný respekt vůči našemu výboru. To znamená, máme tady lidi, kteří tisíce kilometrů jaksi váží proto, aby přijeli sem, ale potom se neobjeví na našem jednání, i když my jsme vyjádřili zcela jasné přání, aby se našeho jednání účastnili. Jak s tím budeme v tuto chvíli e, nakládat? Co s tím uděláme? Protože samozřejmě e, my nemůžeme nějakým způsobem na to reagovat, my potom dostaneme nějaký nic neříkající dopis, no prostě to si nemůžeme nechat líbit. A proto říkám a navrhuji, abychom my tady v tuto chvíli v rámci našeho jednání se skontaktovali s paní komisařkou a řekli jí, ať okamžitě přijde na náš výbor, i kdyby to mělo znamenat nějaké opoždění pro její vstoupení na plenárním zasedání. A pokud tak neučiní, tak navrhuje, aby naš vaše zasedání bylo odročeno na jiný den. Děkuji. Děkuji. Tady jde o dvě věci, zcela jasně. Na začátku tohoto jednání my jsme schválili pořad dnešního jednání. Já jsem vám poskytl dostatek eh, času na to, aby vy jste se mohli vyjádřit proti, abyste mohli předložit své výhrady, ale my jsme ten pořad jednání vlastně schválili. To znamená, že ten váš návrh to vše odložit, odročit, tak to není relevantní. My jsme už přijali, schválili pořad jednání, takže můžeme, musíme pokračovat tak, jak bylo řečeno. Ne. Ne, myslíte si, že ne? Ale další věc, kterou jsem chtěl zmínit, je to, že paní komisařka tu není, nenachází se tu. Ona nám poslala svou omluvu v souvislosti s programem plenárního zasedání a ten fakt, že tady v tuto chvíli se nenachází jaksi v sálu plenárního eh, zasedání, no tak k tomu já nic nemohu říci, nicméně, nicméně vám mohu říci a chci vás ujistit, že náš sekretariát byl v kontaktu s její kanceláří a ještě jednou v podstatě bylo zcela jasně explicitně řečeno, že pokud by jí to čas tedy dovolil, pokud by se zrovna nemusela účastnit plenárního zasedání, aby za námi přišla. Nicméně ta reakce z její kanceláře nebyla kladná. A to je ten důvod, proč se tady nenachází v tomto sálu. Tudíž pokud chceme v tuto chvíli provést výměnu názorů o tom, jak si, co se dělo a zeptat se paní komisařky, vlastně proč, se, mm, proč zde nebyla, tak můžeme to tedy tak učinit na úrovni koordinátorů. Nicméně jde o jinou záležitost, která není identická tedy tomu návrhu o odročení této schůze. Na zasedání koordinátorů minulý týden jsem už informoval o tom, že k tomu tedy velmi pravděpodobně dojde. To znamená, že budeme si vyměnit názory s paní Žur, Žur Schröder. Ale samozřejmě, jak vy navrhujete, já jsem zcela jaksi připraven se vrátit k tomu tématu a k té otázce, proč se vlastně paní komisařka našeho jednání nemůže účastnit. Minulý týden na zasedání koordinátorů jsme o tom hovořili, tak jsme museli vycházet z toho, že v podstatě paní Jourová dnes nebude moci přijít a proto jsme se také dohodli, že tedy budeme jednat takto. Nicméně teď ten pořad jednání plenárního zasedání byl přepracován tak, aby ona v tuto chvíli nemusela se toho plenárního schromáždění zúčastnit. Ale ona přesto nepřišla. To znamená, jakým způsobem tedy budeme reagovat na to, že když příslušný výbor tedy vyzve příslušnou komisařku k tomu, aby se účastnila tohoto jednání a ona nepřijde, i když by teoreticky mohla, tak tady v tuto chvíli vzniká precedent, který se může samozřejmě opakovat. Co se týče výhrady, výhrady k pořadu jednání, tak s tím já nesouhlasím, protože tady máme ještě v bodě při pořadu jednání možnost výměny názoru s paní eh, komořsařkou. A proto, proto jsem eh, říkal, proto jsem se také přihlásil. To znamená, že tady to nejde a i z toho důvodu tedy to upozornění či připomínka eh, pana, pan, pana předsedy, to znamená, jak si to možné odročení, tak tady já si myslím, že ta vaše poznámka, ta vaše připomínka v této souvislosti prostě není relevantní, to, co vy říkáte. Nils Torvalds, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady nemám v tuto chvíli žádné vysvětlení pro to, proč tady paní komisařka Jourová nemůže být. Ale proč není, proč se neúčastní plenárního schromáždění? Protože to plenární zasedání má v tuto chvíli už hodinové spoždění z různých důvodů. A to je tedy součást tedy toho eh, rozhodnutí. Ona má přijít v průběhu následujících pěti minut, takže to je možná ten důvod, pokud bych tedy k tomu mohl něco říct eh, a chápu, jak si tvé rozčarování. Bohužel řečník nemluví do mikrofonu. Yeah. Tak, uh, eh, já mys... Yes, Tom, please. Ano, prosím, Tom. Já jsem hovořil eh, také s panem Rozatým, který je na cestě a mohu uh, naprosto sdílet jeho výhrady ohledně nešťastné povahy toho, že tu paní komisařka s, náma, s námi není. Kdyby to mělo víc důvodu než jenom uh, pořad jednání plenárního zasedání. Eh, tak by to bylo něco jiného, ale myslím, že se tím musíme zabývat. Vy, jakožto pan předseda, máte, myslím, byste měl mít tuto odpovědnost, měl byste tím být pověřen, ale my na druhou stranu tu máme i tak dost úkolů, neměli bychom ztrácet eh, čas odkládáním jednání a měli bychom využít té příležitosti, že, že tu budeme mít paní generální ředitelku a měli bychom položit aspoň některé otázky a eh, abychom alespoň znovu pozvali paní komisařku a položit, eh, položit jí písemné otázky, které by měly být odpovězeny do konce tohoto týdne. Díky, díky Tome. Peter Simon, prosím. Já se omlouvám. Omlouvám se, pokud v tuto chvíli budu opravovat svého kolegy, ale paní komisařka musí jednat podle toho současného aktuálního pořadu jednání. To znamená, ona musí být na plénu v tu tuto chvíli a my jsme ještě před zasedání s ní hovořili, spojili jsme se s její kanceláří a já jsem říkal, opravdu říkal jejímu sekretariátu a jejím spolupracovníkům, že chci a žádám jí, aby se zúčastnila našeho eh, zasedání. To znamená, že já opravdu navrhuji, abychom jí dali v tuto chvíli 15 minut, 15 minut, aby přišla, aspoň nám něco vysvětlila, aby nám řekla, eh, vysvětlila, proč zde není. A pokud tomu tak neučiní, tak navrhuji opravdu odročit dnešní jednání. Opravdu odročit na tu dobu, kdy bude ochotná a bude moci přijít. Ano, pokud dáme paní komisařce 15 minut, tak prostě po těch 15 minutách ona už na tom plénu prostě bude muset být. Každý komisářka každá komisařka dělá vše, co je v jejich, v jeho silách pro to, aby se zúčastnila toho jednání na základě pozvání. E, to znamená, že samozřejmě si uvědomujeme, jak je ta agenda napjatá a já vycházím tedy z toho, že pokud zde není, tak má dobré důvody pro to, aby zde nebylo, aby zde nebyla, ale samozřejmě souhlasím s tím, abychom se podívali nebo minimálně ještě jednou se zabývali tou otázkou těch důvodů, tedy proč zde není. Nicméně navrhuji, abychom opravdu nestáceli v tuto chvíli čas. Máme těch témat hodně, abychom pokračovali v této debatě a myslím si, že jsme rozhodně už vynaleželi dostatečné síly a snahu na to, abychom paní komisařku skontaktovali. Takže já bych se k tomu rád samozřejmě eh, vrátil. Vy víte, vy víte, že těch dalších prázdných slotů pro zasedání našeho výboru opravdu není přehršel. Takže, Wernere, prosím, máš slovo. Ano, ano, já se teď hlasím jako eh, řádný obyčejný člen. Dnes jsme o tom eh, hovořili. Já vidím paní Schröder jako velmi kompetentní kontaktní osobu, ale pan kolega Simon má samozřejmě pravdu. Pokud si to necháme takto líbit, poté tedy, co se eh, dnes stalo, tak v podstatě to tady můžeme zabalit. Já tedy souhlasím s kolegou Simonem, že paní komisařka by se tady měla aspoň objevit pokud tady, tady vlastně se má objevit v tomto parlamentu, tak si myslím, že rozhodně nemáme žádný důvod, proč bychom se měli vzdát té možnosti se s ní dnes potkat. To znamená, že ona se prostě musí tady ukázat a nemůže v podstatě schvalovat tu vinu na všechny své spolupracovníky. Tak kolegyně, máte slovo? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já zcela sdílím to, co říká pan Simon. Pokud dnes paní komisařka nepřijde, tak v tuto chvíli vysíláme opravdu velmi negativní signál. Proto já se přidávám k tomu požadavku. To znamená dát jí 15 minut a e, pokud nepřijde, no tak prostě to odročit. Samozřejmě, že všichni máme spoustu práce, ale tento výbor musí vyslat zcela, zcela jasný signál. Zcela jasný signál. Děkuji. Sven Gigol, prosím, máte slovo. Naše skupina vlastně podporuje ten e, směr takzvaného Unified Socialism, který v tuto chvíli směřuje do Porní Westfalska. Takže my v každém případě v tuto chvíli se chceme sjednotit s eh, našimi kolegy z Porní Vesfalska. Podívejte se, my všichni musíme cestovat poměrně dlouho proto, abychom se sem dostali, stejně tak jako paní komisařka. A proto ve chvíli, kdy se tedy něco naplánuje, a my ve chvíli, kdy chceme hovořit v podstatě tedy o boje s praním špinavých peněz i, s, i v souvislosti se třetími zeměmi a vůbec se tady o tom v tuto chvíli nehovoří, nic se nepřijme. Hovořili jsme o tom už před mnoha měsíci a poté všichni, jak si, kteří jsou za to zodpovědní, vlastně nevědí, co mají nebo jakým způsobem mají reagovat na to, že se ještě pořád nic neděje, že není ještě pořádně nic eh, schváleno. No tak to je prostě něco, za co zodpovídá paní komisařka. Musí nám vysvětlit, proč tedy k tomu nedochází. A v každém případě tedy se připojí k tomu, co zde bylo řečeno. Davide, prosím, máš slovo. Tak já se v každém případě jsem se sem také dostal, snažila jsem se dělat všechno pro to, abych se sem dostal na čas. Víte co, já prostě nejradši jezdím svým autem, ale to je... Pořád stávkují nebo co, Svene? Já si myslím, že v každém případě jí musíme poslat nějakou zprávu. Musíme v podstatě jasně zcela říci, že prostě E, nám tím moc velkou radost neudělala. Stejně jak říkal pan Simon, prostě pošlete jí zprávu, pošlete jí zprávu, ať se prostě ať se prostě dostaví, co si ti lidé myslí, co si ti lidé myslí, že takhle prostě jednoduše mohou zrušit svou přítomnost na našem jednání. Ano, to je přesně ten správný E, příklad toho, jak v podstatě nekonečně hovoříme o věcech, které jak si jsou důležité, ale já si myslím, že bychom přesto ten čas našeho zasedání měli využít pro to, abychom projednali důležité věci. Samozřejmě e, se spojili s paní komisařkou, to znamená, můžeme jí vyzvat k tomu, aby přišla, ale nestrácet ten čas, který tady máme. E, pan Otmar Karas, chcete k tomu něco říci? Já si myslím, že tady v tom máme zcela jasno. To znamená, tady víme v tuto chvíli, jak to bylo naplánováno, jak, by jak bylo naplánováno tedy jednání na plenárním schromáždění, na čem jsme se dohodli, to znamená, je to je neakceptovatelné, to, co se tady v tuto chvíli stalo. Jak už jsem zmínil, jde tady o dvě věci. Nikdo samozřejmě nechce, abychom nad tím jenom tak mávli rukou a nic neudělali. Pokud paní komisařka měla závažné důvody pro to, aby nepřišla, no tak samozřejmě je třeba se na to podívat. Ale jak jsem již říkal, my víme v tuto chvíli, že pokud tedy ona se nebude moci uh, dostavit, tak my budeme moci tedy hovořit s paní Žur Schröder, která vážila cestu z Bruselu, jen aby se účastnila našeho jednání. A ve chvíli, kdybychom zrušili tady e, naše jednání, tak bychom nepotrestali paní komisařku, ale potrestali bychom sami sebe a náš sekretariát se v tuto chvíli snaží spojit s paní komisařkou, i když ještě neúspěšně, ale samozřejmě jí můžeme dát ještě pár minut a potom se rozhodneme. Nicméně, nicméně si Myslím, že tady můžeme dvě minuty přemítat o těch eh, dopadech a poté samozřejmě jsem otevřený ještě té myšlence o odročení zasedání. Ale ještě jednou chci připomenout, proč jsme se vlastně chtěli tady ve Štrasburku setkat, i kdyby nepřišla paní komisařka. A jak já říkám, ten důvod, proč zde není, tak to, jsou, to je samozřejmě něco, co ještě musíme prošetřit, ale podstatě to, to byl v podstatě jediný možný slot, který jsme mohli použít pro to, abychom se bavili o tomto tématu. So there was a contact with, with her. Tak, podařilo se nám spojit s jejími spolupracovníky a ti nám ti nám řekli, že je na cestě na plenární zasedání. V tuto chvíli, to znamená, od této chvíle má být na plénu za 25 minut. I kdyby přišla jenom na pět minut, i na pět minut, aby nám řekla něco na úvod a poté tedy dala slovo paní Žur Schröder. Jde o signál, jde také o to, že ona nám v tuto chvíli opravdu ukazuje, že nás se nerespektuje. My jsme se několikrát s ní spojili a ona nám pouze ukazuje a vyjadřuje, jak si ten nedostatečný respekt, i když by tady v tuto chvíli mohla být, tak tu není. Já samozřejmě eh, kolegovi Ješkovi rozumím, rozumím těm jeho výhradám, ale ve chvíli, kdy my prostě nebudeme reagovat, tak prostě vysíláme opravdu velmi špatný signál, který jde i nad rámec vlastně respektu vůči nejen našemu výboru, ale i všem ostatním. No. Pane Morešan. A pak bych chtěl uzavřít diskuzi. Já vám děkuji, pane předsedo. Takže bylo vlastně slíbeno, že tu budeme mít paní komisařku, je to důležité pro práci výboru, je to důležité vzhledem k tomu tématu, které máme probrat. Proto s veškerou úctou vůči paní ředitelce bychom měli trvat na tom, že chceme vidět paní komisařku. Jinak si rovněž myslím, že by měl, mělo být zasedání zrušeno či odroč, od, eh, odročeno. Já mám být na rozpočtovém výboru rovněž, ale chtěl, přesto jsem si udělal ten čas, abych tu půl hodinu byl, abych vyslechl, co paní komisařka řekne, jak odpoví na otázky, které chceme položit. A pane předsedo, vy sám jste naznačil, jak je to důležité pro práci výboru. My jsme všichni odvedli určité úsilí, že jsme se sem dostavili a ona by měla vynaložit obdobné úsilí. Jinak bychom měli najít nějaký jiný slot. Je důležité, aby na začátku práce našeho výboru jsme vyslechli paní komisařku. Well, thank you. Ano. Děkuji. Ano, možná by byla dobrá myšlenka, poslat jejímu šéfovi e, nějaký ostrý dopis, kde bychom řekli, že ona není zvolená, my jsme, ona je služebnicí této sněmovny a tohoto výboru. Takže ona by se měla dostavit a to by možná bylo nejlepší, jak to ošetřit. Yeah. Jenom to stručně doplním. Podle toho řečnického seznamu, který parlament zveřejňuje, tak e, ta, e, ten, e, ta rozprava její začíná ve 20.30 a ne předtím. Podle seznamu řečníků. Děkuji. Takže, abychom jaksi si udělali jasno v, v, ve faktech. Na, minulý týden na zasedání koordinátorů jsem ohlásil, že budeme mít zasedání nikoli s komisařskou, ale s, s ředitelkou Schroeder, protože komisařka má být na plenárce. Takže to není nic nového, že tu je paní ředitelka, nikoli paní komisařka. Nové je to, že e, agenda plenárního zasedání se spozdila. A to otevřelo určitou spekulaci, že by tu tedy mohla přeci jen být. To je ta novinka. A pokud to tak je, tak to samozřejmě tak nemusíme nechat. Ale stejně myslím, že bychom měli pokračovat v jednání a přijmout příslušná opatření, jak jsme to eh, přijali, jak jsme to schválili na úrovni koordinátoru. Peter Simon. No, Ale jenom, eh, aby to nedorozumění eh, bylo zcela vyjasněno. Na koordinátorech jsme se rozhodli, že uděláme schůzi s paní Schroeder na základě eh, přijatého eh, eh, programu, který neumožňoval paní komisařce se zde dostavit. Ale teď je tady pořád jednání, který to umožňuje, ale přesto nepřichází. I když my jsme dneska několikrát říkali, nebo pokusili jsme se jí kontaktovat a přesto tady není tak to je úplně něco jiného, než eh, z čeho jsme vycházeli na koordinátorech. A proto tady žádám o eh, hlasování o tom, abychom jim dali možnost ještě za čtvrt hodiny eh, přijít, aby dostala prostor 10-15 minut a vrátila se na plénum ve 20.30. A pokud ne, tak odsuneme zasedání a napíšeme eh, dopis eh, předsedovi komise, který eh, zcela principiálně skonstatuje, že vyšetřovací výbor stejně jako žádný další výbor parlamentu nic takového nemůže strpět. Já si myslím, že je tady obecná vůle tohle nepřijímat ale vidíme, mm, máme odlišné názory ohledně toho, jak to udělat. Nicméně eh, souhlasím s vaším návrhem eh, ohledně toho, eh, jestli zrušit to dnešní jednání a nesvolat ho na jindy v přítomnosti paní komisařky. Jo? Já bych jí dal šanci se dostavit do 15 minut. Ne, ne, ona ne, ne, nepřijde. My jsme prostě zjistili, že jde na plenární zasedání. To nám bylo řečeno. Dobrá, takže budeme hlasovat eh, zvednutím rukou. Eh, jednoduchá většina. Kdo je proto, abychom eh, zrušili dnešní zasedání? who, who is, who is against? Kdo je proti? Abstained. Kdo se zdržel? Okay, so... Dobrá. Takže naše dnešní uh, jednání je zrušeno. Mimo mikrofon. Děkuji vám. Eh, Promýšlíme eh, další následné kroky. Mnohokrát vám eh, děkuji, paní ředitelko Žilšredr, a uzavírám toto jednání.